Děkuji, začneme hned eh, s dalším bodem. Eh, máme necelou hodinku eh, pro velice důležitou výměnu názoru. Řekl bych dlouho očekávanou. A teď konečně můžeme se do ní pustit. A, a vítám zde jak místo předsedu Dombrovsky se, místo předsedu pro euro a sociální dialog. Teď eh, samozřejmě nejenom projednáváme eh, balíček, který byl eh, vydán 6. prosince k prohloubení EMU, ale samozřejmě také to, co se stalo v mezičase. což by mělo být. Eh, takže se těšíme, eh, co nám řeknete. Eh, další část balíčku přijde v květnu, pokud vím. A, a při, to, pak se bude připravovat debata na radě v červnu. Takže doufáme, že se tam neodloží na nějaké příští zasedání. Jak to vypadalo? za což nemůže komise. Takže teď je před námi důležitý krok. Eh, předložili jste řadu důležitých návrhů, jak všichni víme, ESM a smlouvu o stabilitě e SGC. Eh, a potom eh, některá zajímavá důležitá sdělení o budoucnosti a také eh, některé eh, cílené eh, změny společného, ten nařízení o společných ustanoveních. A, a to je takový nový pilot k tomu, co by mohlo nasledovat za prohloubení reform, ale pořád tady něco chybí. Náš výbor je v popředí debaty o, o makroekonomické stabilizační funkci a vazba mezi toho, co se navrhuje, tím, co se navrhuje a co bude navrženo, je eh, podstatná. Teď je březen, takže teď eh, dává smysl se eh, vyjadřovat samozřejmě k prosincovému balíčku, ale také se musíme dívat, co nás čeká. Pokud je o ten balíček samotný, tak eh, mohu akorát eh, politicky k tomu prohlásit, eh, tak jak to dělám často, když hovoříme o těchto tématech, že v tomto parlamentu jsme odhodláni podporovat ten právní základ komis, navrhovaný komisí pro rozšíření MS do NF. tak aby se to začlenilo do eh, právního rámce Unie. Takže chceme vědět, co se děje na radě nebo na euroskupině, protože zatím jsme ani formálně dostali eh, ten právní text. Takže eh, víme, že je návrh, ale my jsme nic nedostali. Pokud víme, členské státy říkají dobře, tak my se nejdříve chceme povolit o obsahu a o institucionální práci, ale ty dvě věci eh, se eh, od sebe neliší, takže tentokrát je třeba eh, zjistit, jestli se jedná o nějakou beletry, nebo je to skutečná věc, ten právní základ. Je velice důležité. Z institucionálních důvodů, už jsem říkal v minulosti, my nechceme mi zapomínat na to, že tento orgán financují členské státy, takže nehledáme přímou kontrolu toho orgánu. My uznáváme, že to bude nezávislé, ale přesto eh, nejenom z hlediska institucionální soudržnosti, ale také eh, kvůli eh, by to bylo velice dobré, kdyby tento eh, orgán byl v institucionálním rámci, protože by zajišťoval tu stabilizační funkci, jinak bychom museli eh, přesunout eh, prostředky, které teď v rozpočtu nejsou příliš vysoké, a nevím, abychom spojovali se nové funkce s těmi stávajícími a pochybuji. Já bych uh, si myslel, že bychom to prostě uh, museli odstranit, politiku soudržnosti a tak dále. Takže musíme nějak to skombinovat a pokud to uh, nebudeme integrovat, tak to je, to je prostě eh, naprosto podstatná věc a chtěl bych eh, požádat pana komisaře, aby vyjádřil své názory o tomto. Ale už jsem to říkal příliš mnoho. Takže teď je na čase, aby, eh, abyste dostal slovo Valdis Dobrovkis. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám za pozvání na toto dnešní slyšení děkuji za zprávu od pěti předsedů a za to reflexní dokument pro o, prohloubení EMU, který jsme předložili. My jsme tady o tom vedli e, extenzivní debatu, i na radě jsme ji vedli a Představili jsme na základě této debaty balíček návrhů v prosinci minulého roku, takže rád je s vámi dnes proberu. Prohloubení EMU není cílem o sobě ale eh, způsobem, jak dosáhnout eh, větších, eh, více pracovních míst v růstu finanční stability a konvergence. Komisař Ettinger už řekl, že je to také otázka a jednoty, efektivity a demokratické odpovědnosti. Kdykoliv je to mm, možné, tak dokončování musí být otevřeno všem členským státům. Musíme efektivně využívat všechny zdroje odpovědnost, solidaritu a zvyšování rizika. To všechno musí jít ruku v ruce. Větší dialog eh, pro sociální partnery eh, a občanskou společnost. Když hovoříme o eh, hospodářském kontextu našeho balíčku, tak Evropa vidí, zaznamenává největší růst za poslední desetiletí, investice rostou, zaměstnanost je na historické úrovni, Nezaměstnanost je téměř na předkrizové úrovni podíl eh, lidí eh, ohrožených eh, chudobou je na předkrizové úrovni, veřejné finance se zlepšují a bankovní sektor je lépe kapitalizován, takže musíme využít toto pozitivní, pozitivní prostředí, abychom posílili své hospodářské základy, vytvořili si fiskální narazníky, zvýšili odolnost a podpořili konvergenci. To znamená strukturální reformy, dokončení bankovní unie a rozvoj unie bankovního trhu. To je základ pro silnou silnou hospodářskou a měnovou unii eh, s dobře funkční ekonomikou, která vytváří pracovní místa a od roku 2011 členské eh, státy zaznamenaly určitý eh, pokrok, alespoň pro tři doporučení jako specifická pro jednotlivé země a my a komise se snaží podpořit členské státy a, a v naplňování jejich cílu a my jsme eh, uvítali ten daný cíl, eh, nebo my předložíme ten daný eh, cíl v květnu, ale v pilotní fázi už jsme nabídli, nabídli členským státům možnost čerpat z výkonnostní rezervy Evropského strukturálního investičního fondu. To by bylo určité otázky, pokud je o zdroje financování, zejména a ze strany výboru REGI. Ale my si přesto myslíme, že je třeba v této důležité otázce pokročit. Za druhé navrhujeme zvýšení rozpočtu toho programu na podporu strukturálních reform do roku 2020. Tento program členským státům na žádost poskytuje technickou podporu k implementaci strukturálních reform. Požadavek je, poptávka je vys vysoká a v roce 2018 jsme eh, pokryli jenom pětinu žádostí od 24 členských států. Vážení poslanci, já se eh, eh, silně domnívám, že aby euro prosperovalo, musí být otevřené a inkluzivní. V minulosti jsme viděli, jak integrační ambice pomohly podpořit konvergenci, takže podporujeme evropské země, které chtějí přijmout euro. Komise navrhuje, Eh, aby na žádost dostali podporu eh, o eh, reformy, které jim pomohou připravit se na členství a prosperovat v eurozóně krátkodobě. To lze udělat dedikovanou částí toho programu na podporu strukturálních reform a v roce 2020 navrhujeme konvergenční nástroj a ten také navrhneme v květnu konkrétně Eh, velké hospodářské otřesy eh, nelze eh, vždy úplně vyloučit, takže potřebujeme silné instrumentárium pro řešení krizí. Zvýšení sdílení soukromého rizika prostřednictvím finančních trhů je naší prioritou. Čím více jej dosáhneme, tím menší sdílení ze strany rizika ze strany veřejných rozpočtů je třeba a proto potřebujeme dokončit skutečnou unii kapitálových trhů, bankovní unii Eh, tady máme eh, dva eh, bezprostřední kroky a my s vámi počítáme a s vašimi zpravodaji hm, Petrem a Simonem a Gunnarem Hekmarkem a Stade Lange, že se dostanou rychle k nějaké pozici k evropskému systému pojištění vkladu a tomu v té druhé otázce nechceme eh, lít eh, pro případ, že by eurozona byla eh, znovu vystavena krizi ke škodě všem a proto jsme přišli nedávno k tomu, že nev, také s návrhem ohledně nedobytných úvěrů tak je důležité dokončit nevyřešené otázky pro kapitál, unii kapitálových trhů. Za prvé pan evropský eh, penzijní produkt a doufám, že Sophie Intfeld a, a sdílení zpravodajové eh, budou eh, schopni ještě do léta stanovit linii, potom evropské dohledové orgány, to je také důležité a těšíme se na konstruktivní kompromisy. Ale jelikož nelze očekávat, že trhy vyrovnají velké otřesy sami, tak státy mohou, jak se ukázalo, eh, ztratit do eh, časně přístup na trh a to znamená eh, půjčovatel věřit poslední instance Evropský mechanismus stability finanční pomoc mm, zemím eurozóny. Tím, že ESM se eh, obrátí na Evropský měnový eh, fond, bude se řešit budoucí krize eh, efektivněji s demokratičtějším dohledem. Ten nový Evropský měnový fond by také mohl být společnou pojistkou pro jednotný fond pro řešení problémů a také se tím posílí důvěryhodnost bankovní systém a, a tím se sníží pravděpodobnost jeho využití. Pro velké asymetrické otřesy eh, připravujeme návrh na eh, evropskou eh, stabilizační funkci fiskální. Ty rozpočty samozřejmě zůstanou hlavním nástrojem pro řešení takovýchto problémů, ale pro případy, že by se to šířilo do dalšího fiskálního prostoru, tak Víme, eh, že investice jsou vždycky eh, ovlivněny jako první, proto i jako evropský eh, systém na ochranu investic jsme v prosinci vytvořili něco, co teď pracujeme a co teď konkretizujeme v návrzích. Neměli by se zde vytvářet permanentní transfery, ale působí se na základě přísných kritérií přípustnosti. Potom koordinace eh, řízení v evropského eh, právním rámci. Eh. Pane předsedo, vážení kolegové, stávající příznivé hospodářské prostředí nám přináší příležitost vybudovat prosperující ekonomiku založenou na prosperujících základech pro naši společnou budoucnost. Máme před sebou ještě plný rok Eh, legislativního období a před, před volbami a chceme ho využít eh, maximálně dosažení skutečného pokroku. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane místo předsedo, pane komisaři eh, Moskovisi. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové poslanci, milí Valdisi. Eh, summit eurozóny eh, k eh, prohloubení EMU minulý týden byl, jak všichni vědí, summit uprostřed období a My jsme si vědomi toho politického kontextu, ve kterém to proběhlo a díky tomu jsme mohli učinit určitého pokroku a vyměnit si názory k některým věcem. A já vám mohu ujistit, že komise nepojede úplně na autopilota v této věci a vy eh, to také jistě nezamýšlíte. Víme, že tady jsou <clears throat> různé semináře, je tady výměna názoru a já jsem a, eh, eh, tady velice potěšen za to, tímto. Vím, že ta práce nebude jednoduchá. Je tady široká schoda ohledně toho prosincového balíčku a musíme toto implementovat ale eh, také eh, se musíme eh, zamýšlet nad těmi jednotlivými nástroji a komise bude mm, předkládat ten, ty, ty, ty návrhy k tomu rámci po roce 2020 v souladu s tím, co už předložila v září. Půjde to k tedy bude to zapadat toho obrázku eh, toho hašení požáru, tak jak si to představujeme. Eh, my eh, potřebujeme samozřejmě něco, co je silnější. Jak říká Valdis, ten nástroj bude dobrovolný, tak aby ženské státy mohly plně jej přijmout. Nicméně je tady eh, menší eh, pokrok v oblasti stabilizační funkce. Tam je menší podpora ženských států. Ale jsem přesvědčen, že tento nástroj je nezbytný, aby bylo mohlé v možné eh, v případě asymetrických otřesů chránit ekonomiku a musíme mít k dispozici mechanismy k ochraně členských států že takovými to otřesy. Takovýto mechanismus musí být důvěryhodný, musí mít eh, ekonomicky signifikantní, tak aby opravdu fungoval jako stabilizátor a měl k dispozici dostatečné prostředky i v době zpomalení. Takže z tohoto důvodu ten návrh předložený komisí eh, říká, jak víte, je to eh, součást MF po 2020 a mm, to by bylo východisko, tak abychom mohli zůstat otevření vůči takovýmto ambiciozním eh, myšlenkám. A já sám už dlouhou dobu eh, vyzývám k eh, rozpočtu pro eurozónu a tady necouvnu. A díky tomu bude možné přijmout rozpočet na základě solidarity, rovnosti a demokratické odpovědnosti pro eurozónu, sdílení rizik a omezování rizik a mm, K tomu demokratickému aspektu eh, bych ještě rád něco eh, uvedl a myslím si, že to je logické v rámci této instituce. Já vím, že tento eh, demokratický element na to se lidé příliš nezaměřují v rámci té debaty, která se vede mezi členskými státy. Já si myslím, že tohle by nemělo být obětováno žádným způsobem. Jsou tady tři věci, které bych rád zmínil. My navrhujeme eh, toto transformovat do Evropského měnového eh, fondu hm, a zahrnout to do právního rámce Evropské unie tak, aby se eh, zvýšila odpovědnost vůči parlamentu. A já zůstávám přesvědčen, že ta mezivládní povaha a ESM bude mít negativní dopad na vaši instituci a také je tady další návrh v tom eh, prosincovém balíčku, kterým se eh, zvyšují ty demokratické prvky, i když samozřejmě je tady eh, debata ohledně toho rozsahu integrace. Hmm, částečně se něco zaměřuje na disciplínu, částečně na flexibilitu. Ale ten návrh na Evropského ministra financí je jeden z návrhů, který ukazuje, posílení eh, demokratických prvků. To eh, my eh, navrhujeme. Navrhujeme rozšíření role komisaře, který zodpovídá za hospodářskou obranu, abych tak řekl. A k tomu se ještě budeme vracet v příští komisi. Myslím si, že tato komise bude pro a takovýhle člověk bude demokraticky odpovědný vaší instituci. Já myslím, že to povede ke zvýšené transparentnosti a proto efektivitě, efektivitu bez transparentnosti nejste eh, schopni eh, zajistit. Já jsem eh, přesvědčen a jsem vždycky přesvědčen, že prostě rozhodnutí přijímané transparentně jsou méně efektivní. Myslím si, že je důležité, aby se zaměřoval na tento demokratický prv, demografický prvek, když jsem tady ve vaší instituci. A ty návrhy tvoří balíček. Řešíme situaci, situaci ženských států. Zabýváme se eh, spoluprací mezi Francií a Německem. A tohle nám všechno nabízí jedinečnou příležitost k posílení hospodářské měnové unie. Ale stejně i jako každé okno příležitosti se to určitou dobou zavře a neměli bychom tady váhat. Neměli bychom eh, nevyužít to eh, černové rozhodnutí. Eh, dnes je 27. března, hovoříme tady o černém samitu a to znamená, že budeme muset eh, nesmírně tvrdě pracovat v nadcházejících týdnech, abychom dosáhli úspěch tohoto, úspěchu tohoto samitu pro EMU. A možná, že ne všichni občané jsou si vědomi toho konkrétního dopadu, který na ně tyhle věci budou mít, ale dlouhodobě oni prohrají, pokud my promeškáme toto okno příležitosti. A já počítám s vaší podporou k eh, zachování eh, ambicioznosti tohoto návrhu. First speaker, Děkuji, první řečník. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, pane eh, komisaři, děkuji vám eh, za vaši dnešní prezentaci eh, k balíčku EMU z minulého prosince. Ten balíček, který jste teď představili, je určitě mnohostranný a ta veřejná debata ukazuje, že je tady třeba rozsáhlá rozprava. A když se podívám na to, co eh, říkali komisaři Dombrovskis eh, a Moskovici, tak je jasné, že že jsou tady eh, velké rozdíly v názorech v komisi, alespoň tak já tedy vnímám. Já se zaměřím na několik málo témat. Za prvé, dobrá hospodářská situace Nepopiratelně jsme teď v hospodářsky eh, úspěšném období, kdy se eh, prognózy eh, růstu pravidelně korigují směrem nahoru a největší rizika jsou spíše v politické než v hospodářské oblasti. Já si myslím, že tyto dobré časy je třeba využít k tomu, abychom si vytvořili polštáře na horší období, aby hospodářství bylo také odolnější. Všichni víme, že nízkoúrokové období nebude trvat věčně a pokud se podíváme na Spojené státy a na Británii, tak tam už rostou tyto úroky. Musíme tyto tedy, podmínky tedy využít tak, aby eurozóna byla teď konkurenceschopnější a abychom se eh, postarali o to, aby eh, tyto aby čínské státy byly na stabilních nohou. Proto se ptám, jestli eh, přispívají ty vaše návrhy k podpoře dlouhodobých reform, tak abychom byli na těch silných nohou. Institucionální debata v prostoru, o tom jste hovořili. Opravdu eh, z mého pohledu bychom eh, měli podporovat eh, mm, ten princip form follows function. než se bavme o funkci a potom teprve o formátu. Já si myslím, že nemá smysl hovořit o formě, když ne, nezdílíme hodnoty. Musíme nejdříve pochopit všichni tu přidanou hodnotu eh, a, a prostě pocit o, a sdílet pocit odpovědnosti. Teprve když eh, jej budou sdílet všichni, tak dává smysl eh, přijímat další kroky. Jak chcete tady hm, zajistit jako komise proces skutečné konvergence mezi členskými státy a vidíte prostor a vůli k tomu že by členské eh, státy eh, mohly eh, například se intenzivně zapojovat do semestrálních doporučení a podporovat debatu v národních parlamentech tak, aby se snažili dosáhnout větší odpovědnosti za to, jak se bude dařit eurozóně. Děkuji. Uh, yeah, uh, uh thank you, uh, for... Děkuji za tento dotaz. Možná mi nejprve dovolte dotknout se první věci, no, o které jste mluvil. Pracovní postupy v komisi nejsou tady žádné názorové rozdíly, i když jsme některé věci prezentovali společně s panem komisařem Moskovicím. Eh, dojde ještě na follow-up k tomuto bolíčku, budou to návrhy, které budeme prezentovat společně, to to v diskusí v komisi, máme projektový tým o prohloubení EMU, který vedu já, pan komisař Moskovice i další, takže tento výstup je skutečně společný výstup komise. To si musíme říct jasně. Pak jste mluvil o potřebě posílit odolnost naší ekonomiky. Ano, to je také součást našich návrhů. Pokud se podíváte na logiku našeho balíčku, tak v zásadě jde o to, že prezentuje dvě, tři linky. Jde o posílení ekonomiky, včetně strukturálních aspektů členských států a také posílit nástroje pro absorpci krize, pokud by mělo dojít na nějaký hospodářský šok. A za třetí posílit konvergenci mezi členskými státy. Takže jdeme jednoduše všemi těmito třemi směry. A to vše je podloženo analýzou. Ano, já mohu pouze posílit to, co tady bylo řečeno o propojenosti našich návrhů. Jsme kolegium komisařů, takže pracujeme jako tým. Tyto návrhy pochopitelně jsou podpořeny všemi. Správně jste podotkl, že jsme teď v cyklické fázi pozitivní to neznamená, že bychom měli sundat nohu z pedálu, že bychom měli upustit od snah v, v oblasti třeba strukturální, neměli bychom opomíjet strukturální úpravy třeba v jiných členských státech. My to sledujeme z hlediska různých postupů. A pak je tady strukturální reforma, dejme tomu ty nesplacené půjčky, to je společný problém, který jsme od krize vlastně zminimalizovali o třetinu. dále v bankovním sektoru máme supervizi a mechanismy na řešení, které neexistovaly, když došlo na krizi a mm, pochopitelně, ale je to věc, která se musí dokončit. Otázka bankovní unie a eh, eh, fondu pro řešení Resolution Fund Backstop je věc, která by se měla teď ještě více eh, rozpracovat. Paní Perez, Mnohokrát děkuji za tuto prezentaci o prosincovém balíčku. Toto je eh, vlastně náš příspěvek. Pane předsedo, vy jste mluvil o kapitálových trzích a o pokroku, kterého jsme tam dosáhli i v rámci bankovní unie a myslím, že je důležité si říci, že to jsou dvě zásadní věci, které nicméně nenahrazují význam posílení hospodářské měnové unie. Vím, že to není váš přístup, ale slyšel se, slyšela jsem tady i něco podobného a myslím si, že takovéto nedorozumění je třeba napravit. Také mechanismus stability a převod do měnového fondu. Tady proběhl workshop, o kterém mluvil pan komisař Moskovici, to se konalo v minulém týdnu, byl to společný workshop, kde došlo na několik principů, které jsou zásadní. Myslím si, že mm, už jsme překonali ten boj o název, pokud nedojde na nic revolučního, ale krom toho, krom toho názvu, si myslím, že bychom neměli jednoduše eh, vložit to, co bylo v IMF. Myslím si, že pokyny pro transformaci by měly být odprezentovány v rámci rozpravy eh, v radě. Takže eh, zopakujme si pojistky. Nemůžeme jednoduše transponovat čtyřku MMF na tuto úroveň, což by odstranilo kompetence komise v rozpočtové disciplíně. Také se nacházíme v kontextu, kde máme systém pro supervizi finanční stability, mm, včetně SSM a také jsme v demokratickém rámci, který se velmi liší od toho, co, dejme tomu, provádí trojka, když do toho zase eh, ohuje IMF. Nezapomínejme na to. Eh, a to jsou právě ty rozdíly. Komise mluví o agregátní fiskální pozici, o přípravách ekonomického cyklu na rok a já se domnívám, že určitá míra intenzity eh, byla jaksi ztracena. já si myslím, že komise by to měla opět zdůraznit, pokud jde o fiskální kompakt, tak eh, určitě víte, že náš výbor předložila právní služby, abychom zjistili, zda je to vhodné eh, s ohledem na čupek a Sixpack je také důležité, že v březnu přijde návrh o stabilizační funkci. To se asi provádí dost náročně, ta diskuse je náročná kolem toho, ale je důležité mít jasně stanovenou diskusi mezi výzkumem a mezi zainteresovanými aktéry. Takže naše ambice by měly jít směrem cíle stability eurozóny. Já Znám tu diskusi, která probíhá, ale v mé politické frakci se domníváme, že musíme zachovat určitou minimální sociální ochranu. To musí být nedílnou součástí dokončení hospodářské měnové unie. Mnohokrát děkuji, ano, dobře poukazujete na to, že tyto diskuse nás dovedou do pozitivní budoucnosti. Je tady pochopitelně ten prvek ochrany, jo, stabilita, také vyslání nové motivace, motivace směrem k novým investicím a pak také demokratická dimenze. Demokratická dimenze to je něco, o, co bychom neměli přijmout. Ano, je tady změna ekonomického klimatu, to eh, věci také upravujeme, spolupracujeme s Evropskou fiskální radou a myslíme si, že neutrální příspěvek je nejvhodnější, aniž bychom tedy měnový, aniž bychom ekonomické zážitosti nechali stranou. A na závěr dvě věci, které jste řekla na závěr, to jsou určitě věci, které musíme diskutovat. Nejprve mm, k, ke kapitálové a bankovní údy. Ano, to nebude nahrazovat naší práci v oblasti posílení EMU. To je krátkodobá priorita, protože si myslíme, že z krátkodobého hlediska můžeme vyřešit některé věci. Dejme tomu reforma eh, bankovní. Ten balíček byl eh, předložen v roce 2016. to už se dostane na trialog. Hm, doufám, že se budeme moci dohodnout také na Single Resolution Fondu, také v IBISu dělat pokrok a také v oblasti kapitálu výtrhu, Unie kapitálu výtrhu. To je také v rámci legislativního procesu, protože pouze tři bylíčky byly přijaty. Takže je důležité z toho udělat hmatatelný cíl, ale jsou to věci, které se doplňují a vzájemně posilují a nevylučují. Děkuji. Jak tady už bylo včera řečeno, my na novém legislativním návrhu chceme pracovat co nejvíce, abychom mohli toto přijmout banko, spolu s bankovním balíčkem. Vy jste říkal nominas a consequentiarum. Ale tady Máme výjimku, takže můžeme mluvit o zmocnění lidu. To má speciální statut. Z tohoto důvodu můžete říkat Evropský měnový fond. fond. Pirko. Děkuji. Pane předsedo, děkuji za možnost si tady promluvit o EMU. Bylo řečeno, že jsou to technické důvody a ne politické, které, díky kterému je vytvořen IMF e fondy nestačí. Ale IMF finance také nemají stačit. Jsou vlastně katalyzátorem pro skutečné politiky úspornosti. Některé věci léta po krizi ještě nebyly dořešeny. Řecko mělo být stabilizováno. IMF musí dávat peníze na země v problémech, posílit dovozy, vytvořit dobré podmínky pro ekonomiku a napravit chyby. Můžete poukázat na jiné ekonomické důvody, proč Evropský měnou fín je potřeba, když máme IMF, který vyřešil už spoustu dalších krizí. Well, uh, on the question on uh, uh, uh European Monetary Fund versus uh Evropský měnový fond a Mezinárodní měnový fond. My během krize eurozóny už jsme zjistili, že potřebujeme určitý eh, záchranný mechanismus pro evropské státy. Existoval, dejme tomu, UFSF. A tak eh, byl vytvořen tedy trvalý mechanismus stability v Evropě. A to vyplynulo z krize, že takovýto mechanismus potřebujeme. No, také z toho důvodu, že existují určité limity. MMF nemůže zasahovat do eurozóny do jakékoliv míry jakožto rozvinuté ekonomiky bychom se měli mít možnost postarat sami o sebe. Takže role MMF tady nadále existuje, ale jinak ty programy vytváří komise v úzké spolupráci s MMF, ale v posledním programu, jak jste zjistili, tam do Řecka nezasahovalo MMF, takže ESM a Evropský měnový fond musí sehrávat čím dál tím větší roli. Wolf Klins. Děkuji, pane předsedo, pane eh, místo předsedo, pane komisaře. Eh, vy jste eh, zdůraznili oba dva, jak je nutné, aby se současný eh, fond eh, proměnil, tedy aby se současný systém proměnil eh, v měnový fond Evropské unie. Mm, Použije to za důležité, ale zdá se, <clears throat> že členské země se tomu snaží spíše uniknout. Snaží se přicházet na mezistátní, eh, radu, mezistátní systém spíše než eh, unijní právo. Co budete dělat, když eh, budou pokračovat tímto směrem dál? Takže co byste udělali, kdyby to pokračovalo? Druhá otázka, takzvaný Evropský ministr financí a hospodářství. Členské země celkem jasně dávají najevo, že komisi nepovažují za vládu Evropské unie jaké by mělo být postavení tohoto finan, ministra financí? Bude to bude šéfem eurozóny a bude mít ještě navíc separátní funkci mimo komisi? A nebo podobně jako vysoká představitelka Mogheriniová bude členem komise a zároveň předseda eurozóny. V tomto případě by by měl téměř vládní funkci, ovšem to odmítají členské země. Takže jak byste řešili toto dilema? A poslední otázka. Nadále máme velkou vzájemnou závislost bank a jednotlivých vlád členských zemí. Tedy vzhledem k tomu, že Eh, tady máme státní půjčky, které se nadále vykupují bankami bez eh, kapitálového ručení. Čili jak eh, budete chtít překonat tuto vzájemnou závislost a zajistit to, aby banky do budoucna nevstupovaly do kumulativního rizika? Uh, okay. so... Dobrá, takže k těmto třem otázkám. Komunitární metoda a mezivládní přístup. Je třeba říci, že když se vytvářely tyto mechanismy pro řešení krizí, jako mechanismus stability a fiskální kompakt, tak už v té době jsme se dohodli, že aby to bylo efektivní a rychle během krize, že na to půjdeme intergovernmentálně, ale že tyto věci nakonec se dostanou pod komunitární metodu. Takže to jsou věci, které byly původně odsouhlaseny případě ECJ smlouvy tam byly stanoveny i určité termíny. A my v zásadě eh, reagujeme právě na původní dohody. A v případě ESM, eh, tam také navrhujeme backstop pro fond jednotného řešení a také pro Evropskou fiskální stabilizační funkci. To je tedy náš návrh. Chceme o tom jednat s členskými státy, a s parlamentem, Evropským parlamentem, abychom zjistili, jak daleko můžeme v tomto případě zajít. Pochopitelně s komisí také v rámci komunitární metody to budeme hájet. Evropští ministři financí. Hm, to vlastně už eh, jsme předkládali tento návrh eh, v rámci střednědobé perspektivy. Toto hm, bude příslušné pro zahraniční zástupce na vysoké úrovni, kde bude zastoupena komise a tento zástupce bude zároveň s, s EMU, čili eh, v případě zahraničního zástupce ten už existuje. Další věc. Návrh, na který z naší strany dojde neprodleně, je vytvořit task force o bond-backed securities, což je jeden ze způsobů, jak tuto věc řešit v rámci určitého balíčku eh, eurozóny, aby tento suverénní dluh byl zajištěn v těchto takzvaných SB, no, obligacích, aby země nebyly natolik exponovány a aby mohly jednoduše pořídit diversifikovanější portfolio dluhopisů s 0% rizikovým zatížením těchto dluhopisů, což je základní předpoklad pro tuto úpravu. Eh, regulatorní úprava hm, vystavení riziku. Tady jsou protikladné názory. Víme, že v mapě z roku červ, z června došlo na odkaz na mezinárodní práci v Bazileji. A tato práce ale skončila a k žádným závěrům se nedospělo. Takže si musíme říct, jaký dopad to bude mít na Evropskou unii, ať je to tak či tak, musíme k tomu přistupovat velmi pečlivě, protože to může negativně ovlivnit finanční stabilitu členských států, pokud k tomu budeme přistupovat nějakým způsobem unáhleně. Já bych to pouze doplnil. Já věřím v komunitární metodu. Já si myslím, že tato metoda je totiž nejdemokratičtější. U, umožňuje nám to demokratický přeskum a bez toho by evropské instituce jednoduše tak nefungovaly a ta rozhodnutí by nebyla tak robustní a tak dobrá, takže z dlouhodobého hlediska potřebujeme takovýto mechanismus stability, v rámci příslušného režimu, který má um, omezení. Vím, že české státy um, k tomu přistupují s jistou neuchotou a je ale nutné, abychom to se dobou hlediska sledovali. Je to také součást německé koaliční dohody, takže um, to musíme zohlednit, musíme to brát vážně. A ta stejná logika bude platit hm, pro eurozónu, hm, pro toho ministra hm, měl by stejnou roli vlastně jako paní Mogheriniová. Za mě bych rád, aby na tuto pozici došlo dříve než později. Nemyslím si, že tady máme až eh, moc času k dispozici. určitě by bylo dobré to dořešit, než dojde na novou komisi. To můj osobní názor. Thank you. Um, I remember very effective the point... Děkuji. Já si hm, pamatuji velice dobře, eh, jak to bylo tedy řečeno v našem výboru. Čili eh, je to vlastně součást jurisdikce a tady eh, hovoříme o nerizikových, eh, nerizikových aktivech. Já vím, že na to není žádná jasná přesvědčivá odpověď. Ana Mirande. Děkuji, pane předsedo. Ano, všichni jsme prošli krizí a e, vidíme také, jak e, se to zpracovává v politice. Tento balíček skutečně je e, takovou zmaněnou šancí. Je, jsou to takové jenom drobné krůčky a v podstatě není to ani demokraticky legitimizované. Členské země musí mít kontrolní funkce ale ty v podstatě neexistují. Ten balíček má už určité pozitivní aspekty a já jsem velice rád, že máme alespoň nějaký systém ochranných opatření vzhledem bankovní unie. Ale třeba my jsme ve Španělsku eh, prožili eh, hrubé, drsné strukturální reformy, které zvýšily chudobu mezi naším obyvatelstvem, čili tak to bylo. Myslím, že se k tomu musíme ještě vrátit. Ale chci jinak říct ještě něco jiného. A sice takový nějaký odhad, jak se dívám na ten balíček strukturálních reform. Vy víte, eh, že my jsme v parlamentu tuto podmíněnost reform odmítli. A kromě toho jsme eh, ve výboru Regi sepsali dotaz na komisi. A musím říci, že parlament eh, se jasně postavil proti makroekonomické kondicionalitě. Protože často to znamená jakoby eh, potrestání státu nebo části státu, tedy regionu. Takže já mám na vás oba otázku. My jsme se na to komise už ptali. A můžete zajistit to, aby tento program se ne, eh, jak si nepoužíval k privatizaci nebo ke zhoršení postavení eh, státních zaměstnanců a tak dále. Ráda bych věděla, jestli souhlasíte s tím, že řeknu, že státní parlament eh, se k tomu staví úplně jinak a eh, jaká je tady vlastně nějaká eh, legitimita, zejména tady, eh, jak je to se zapojením sociálních aktérů. Tato komise samozřejmě má pravidla, podle kterých musí fungovat. My jsme pro Eh, zmírnění zadlužení, protože to je zátěž budoucí generací. Nicméně my nejsme komisí škrtů, eh, my přijímáme určitá rozhodnutí eh, v rozpočtové oblasti. A například už třeba řecká krize zcela jasně ukazovala, že e, se snažíme definovat e, skutečně seriózní cestu vybřednutí z, bř- z dluhů a obnovy růstu. A je třeba říci, že finance členských zemí e, se zlepšují a v průměru je tam zadluženost menší než 1%. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby se všichni dostali pod tu hranici rozumného zadlužení. My nejsme pro škrty, my jsme pro opatření, které povedou ke eh, stabilitě a které zmírní rozdíly mezi členskými zeměmi. No a také bych chtěl říci, že námi navrhované reformy Eh, nejdou směrem k deregulaci, nebo privatizaci. Jsou to reformy eh, vydání dvě, jak já tomu říkám. My jsme nyní v období ve fázi eh, zotavení, čili nemůžeme mít nebo nemůžeme prosazovat ty též reformy jako na začátku. Teď musíme prosazovat inkluzivní růst, vzdělávání, sociální inkluzi a tak dále. Ano, a já bych tomu možná dodal eh, ještě k těm reformám. Když se zaměříte na náš program strukturální, podpory strukturálních reform, eh, tady jde o program, kde členské země žádají o podporu pro reformy, které si ovšem sami nadefinují. A my samozřejmě musíme posoudit, nakolik se tyto reformy shodují s našimi doporučeními pro jednotlivé země, jak jsou v souladu s našimi evropskými prioritami a nakolik jsou důležité pro tu danou eh, členskou zemi. To jsou naše kritéria, podle kterých určujeme eh, to, kterou reformu podpoříme a kterou ne. A také navrhujeme nástroje, jak tyto reformy uskutečňovat. A opět je to mechanismus založený na poptávce, kde české země dostávají určité finanční incentivy. Eh, pan Papadimolis, <coughs> děkuji vám. Rád bych se zeptal na toto. Eh, týká se to mé země Řecka. Já jsem si všiml, že komise eh, hodnotí Řecko pozitivně a že Řecko bude moci z toho programu úspěšně vystoupit. Nicméně existuje závazek eh, řeckých eh, úřadů ESM a komise, eh, že by se to vše mělo uskutečňovat ve velmi náročném harmonogramu. Počátkem července by se mělo začít s dohodou o balíčku nezbytných kroků, čili je to s velkým přestihem před vlastním ukončením toho programu. A tam by mělo dojít moje vyhodnocení. Nicméně máme tady ještě eh, záležitosti, které jsou, eh, řekněme, eh, zátěží pro ty, které poskytují prostředky. A kromě toho jsou tady ještě určité eh, kontrolní mechanismy, které mají zůstat v platnosti eh, i po vystoupení z programu. A já bych se chtěl zeptat, několik měsíců před končem třetího programu, tedy tři roky po začátku programu, to bylo tak, že Mezinárodní měnový fond pořád nebyl rozhodnutý, jestli do toho programu vstoupí nebo ne. Další věc. Podle odhadu eh, finančního vývoje v Řecku, tak je třeba říct, že eh, předpoklady komise se naplnily, předpoklady MMF ne. A my jsme při plnění eh, byli tak trošku ve spoždění a mělo to opravdu negativní, negativní dopady na řecké, řecký lid a řeckou ekonomiku. Čím mě by zajímalo, jak chcete postupovat do budoucna, abychom zajistili to, že ten program bude úspěšně a včas ukončen. A e, jak, jaká bude role Mezinárodního měnového fondu té, co e, budeme mít ten Evropský měnový fond? Tak e, abychom mohli řecký program uzavřít včas, tak samozřejmě eh, musíme eh, přijmout určitá rozhodnutí do 21. června nebo možná i později. Po tom 21. červnu eh, tady budou určité úkoly, které je třeba plnit a v Řecku je to známá věc. Tady potom, potom samozřejmě eh, následují ještě eh, eh, řecké velikonoce, takže to nám trošku vybírá z času, ale možná, že na zasedání euroskupiny v květnu se musí rozhodnout, jak to bude tedy po ukončení programu, jestli tam bude ještě nějaký monitoring, ale v každém případě by to neměl být čtvrtý program. Na euroskupině pracujeme také na mechanismu na e, e, odepsání části dluhu. A samozřejmě, že no, no, to e, samozřejmě závisí také na hospodářském růstu, ale je třeba brát v úvahu také kontext bankovního sektoru. No a komise musí také vyjednávat s jinými institucemi. Čili skutečně vše bude záležet na vyhodnocení situace a je to společná práce. Už se odehrály debaty, technické debaty mezi komisí a také Mezinárodním měnovým fondem o tom, jak eh, by to mělo vypadat číselně a opravdu eh, komise eh, se skutečně komise se dařilo trefit do reality lépe než Mezinárodnímu měrovému fondu. My jsme také dělali hodně pro to, abychom přátelé z Mezinárodního měnového fondu přiměli ke spolupráci v našem duchu. Takže situace v Řecku se zlepšuje a to znamená, že se eh, tam bude redukovat i ten eh, primární eh, přebytek. A o tom jsme tedy hovořili mnohokrát a budeme o tom hovořit, hovořit také v budoucnosti. To je bez pochyby, ale opravdu, pane poslanče, Můžete nám věřit, že budeme sice přísní, ale také féroví a objektivní. To prostě patří k sobě. Děkuji vám. Marko Vary. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat za všechny, všechny návrhy, které jste předložili a které jsem samozřejmě pečlivě pročetl. Samozřejmě, že jde o Eh, vyvážení situace, eh, situace tedy eh, v eurozóně. Samozřejmě, že není možné používat nástroj devalvace měny, který by se možná přál jich eurozóny. No, máme tady určité nástroje, například v rámci rozpočtu, tady máme 25 miliard na 7 let, to je skutečně velice omezený rozsah. Takže to jsou de facto oběti, které musí přinášet eh, členské eh, země, které už třeba opustili eh, program. No a pak je samozřejmě to otázka stability a tam opět jsou nástroje s určitými podmínkami. To je příklad Itálie. Velká část finančních prostředků bylo možné využít a poté si napůjčovat ke reformám, které jsou neoblíbené a často nejsou ani správné. Já bych rád věděl, jestli v komisi je určitý cit pro tyto problémy a také eh, v radě. V podstatě, aby se eh, nepoužívaly programy, které jsou neúčinné a které vedou mm, špatným směrem. Samozřejmě tím neříkám, že nejsou i dobré a správné programy. Samozřejmě občas se sáhá ke kompromisům, které moc fungovat nebudou, a pak je tam ještě otázka výpočtu deficitu eh, se započtením eurobondu. Eh, tady eh, se zdá, že do budoucích let tady nebudeme mít žádné sdílení rizik, čili budeme tady mít jakýsi kompromis, ale nebudeme mít stabilní řešení my prostě neustále se spokujeme s kompromisy, které víme, že nepovedou skutečně k pozitivnímu výsledku. E, ta eurozóna prostě pořád není dopracovaná, pořád nemá dostatek instrumentů, aby byla schopná problémy řešit komplexné, komplexně. Ano, děkuji za otázky. Tak nejdříve o tom, co chceme si počít s ekonomickou nerovnováhou. Já myslím, že naše návrhy právě tuto otázku řeší. A máme dvě hlavní cesty. Jednak je posílit robustnost evropských ekonomik a jejich odolnost vůči otřesům. A dále chceme eh, mít absorpční mechanismus, mechanismus pro případ eh, krizi eura. Pokud se týče podpory strukturálních reform, my jsme navrhli nástroj, jak této reformy provést. A pokud se týče čísel, tak zatím eh, nemáme definitivní čísla, poněvadž jsme eh, na úrovni dokumentu předloženou k diskusi. Čísla bychom měli mít začátkem května, v rámci návrhu na víceletý finanční výhled. Máme tady mechanismus, který poskytuje finanční pobídky členským zemím, přičemž nejde o půjčky, jde o granty a peníze z rozpočtu EU. Čili toto je financování pro reformující státy. Když se podíváme na funkci fiskální stabilizace eurozóny, tak ta je založena především na půjčkách. Ovšem jde o to, aby se podpořila potřebná e, úroveň veřejných investic v případě asymetrických významných šoků. Takže my chceme podpořit dosaženou úroveň Eh, investic prostřednictvím půjček a do, zna, do eh, omezené míry také grantu. Čili eh, to jsou ty dva instrumenty, které chceme navrhnout. A dále jste hovořil o eurobondech. My víme, že o tom už proběhly diskuse dříve. Došlo k reflexi našeho eh, dokumentu o prohloubení Evropské měnové unie a budeme eh, to řešit ještě jednou eh, v případě řešení suverénních dluhů a suverénních expozicí. My tedy navrhujeme Eh, security cené papíry, které budou kryty eh, suverénními bondy. Eh, já bych chtěl ujistit pana poslance, že úmyslem komise není nějakým způsobem zasahovat do demokratických procesů v Itálii a trvat na reformách, které budou silně nepopulární. Skutečností je to, že v Itálii je problém nedostatečné produktivity. To se musí řešit. To je opravdu výzva a to si vyžádá reformy. A samozřejmě eh, souvisí to také s vysokou měrou zadlužení Itálie. Tady to bude třeba řešit, tedy ten, ta zadluženost se musí musí snížit a je třeba podpořit růst. Itálie je e, třetí největší e, ekonomika eurozóny, téměř také EU. Itálie je zakládajícím členem a prostě e, Itálie musí aplikovat společná pravidla, která sama pomáhala formulovat. A skutečně je třeba bojovat proti té zadluženosti, která zatěžuje budoucí generace. Pan Mono, eh, děkuji. Děkuji, eh, eh, pánové komisaři. No, jediná odpověď, kterou tady předkládáte, je více Evropy a proto posilujete Eh, balíčky a reformy a tak dále. Myslím, že to je špatné řešení. Minulost to ukázala. Eh, monetární unie v podstatě vede eh, k, men, k moci bankovních domů. Banky jsou regulovány tak, že jsou téměř neschopný přežít. No a další krok bude Evropský měnový fond, který bude velmi silnou institucí a opět bude stát nad národními institucemi. Také chcete, eh, aby se demokraticky voleným zastupitelům eh, vnucovala úsporná opatření, jak jsme to viděli v Řecku. A zvláště tedy ten takzvaný Evropský pakt, ten nám působí velké vrázky. To znamená, že by tady měla být nějaká odpovědnost Mezinárodního měnového fondu. My skutečně si myslíme, že takový ten bail-in pouze zvýší tlak na členské země a na trhy a vy se to snažíte rozvíjet ještě pomocí ustanovení pro kapitálové trhy a e, podkopávají se e, ve své pozici domácí banky, přičemž e, je to zcela jiná situace než ve Spojených státech a to má i svoji symbolickou hodnotu. Ale mám otázku. vy se zaštiťujete demokratickými hodnotami, Eh, můžete mi říct, jak bude demokraticky eh, kontrolovaný Evropský měnový fond a jaké tady budou, eh, jaké tady budou záruky? Pane Mono, když jsem vám tak naslouchal, musím říci, že jsem nebyl schopen porozumět všem vašim argumentům. Možná, že mm, je to moje vina, ale já mám také takový dojem, že možná vy jste e, eh, nescela pochopil ty demokratické možnosti, eh, které eh, ke kterým, tedy ta rozhodnutí, ke kterým sáhl, sáhli občané vaší země, mé země a tak dále. Čili to je takový nějaký suverenistický diskurs a v podstatě to vnáší do debaty chaos. Já musím říci, že eh, naši eh, občané tedy vědí, že euro určitou, eh, jak si nabízí určitou ochranu. Je tady ECB, e která od roku 12 už je vedena Mariem Dragim. Bez toho masivního programu likvidity neměli bychom takto pozitivní ekonomickou situaci bez toho všeho, jakou máme dnes. A e, mnohé země by skutečně nerostly. E, my jsme před eurozónou měli ten obrovský spread e, mezi, mezi členskými zeměmi. Vy jste řekl, že tedy považujete za politování hodný ten postup, který se eh, zavedl eh, v rámci dopracování eura. Ale my tady máme nyní eh, systém, který by měl zabránit opakování krizi toho druhu, jak je nastaly v roce 2008. A podobně to, co říkáte o Evropském měnovém fondu, taky nedává příliš smysl, protože on nebude zodpovědný za implementaci Evropského rozpočtového paktu. My tady jenom naplňujeme smlouvu a také voláme po určité míře flexibility. A já si opravdu myslím, že to, co jste řekl a to, co si myslíte, o Evropském měnovém fondu je dosti vzdálené realitě, Eh, či eh, našemu poslání tomu, co eh, usilujeme. Námitka, ale vy jste neodpověděl na moji otázku o demokratickém aspektu EMF. Odpověď, já vám mohu doporučit jenom, abyste přečetl si ty návrhy komise, jaká je tam kontrola, včetně kontrola tohoto parlamentu předpokládaná, a jak se tady snažíme eh, podpořit demokratičnost Evropy a podporujeme také roli Evropského parlamentu. Dobře, děkuji vám. Eh, tím jsme tedy eh, uzavřeli debatu. Já se shoduji s panem komisařem Moskovicím a bohužel skutečně je pozoruhodné, že demokratická dimenze smluv, která je tady podstatná, je, jak bych to řekl, možná ne, nedostatečně privilegovaná, neměla by být kvůli tomu eh, opuštěna. Eh, jestliže toto obětujeme a jestliže nebudeme mít efektivitu v dalších dvou eh, rozměrech, no, takže my tedy spíše posuzujeme členské země, aby přijali návrhy komise, a rovněž eh, zde budou ambiciozní eh, prvky eh, těch dalších, tedy ambiciozní návrhy k těm dalším prvkům EMU. E a chceme to všechno paralelně projednat, paralelně uzavřít. Děkuji vám. Děkuji všem. V našem dialogu a spolupráci budeme pokračovat a po minutové přestávce přejdeme k hlasování. Yeah, colleagues, are you ready? So can we vote? Takže eh, kolegové, zkušební hlasování, zahajuji hlasování. Please vote for the test. Tak prosím, zkuš... Takže zkušební hlasování, kolegové. Takže teď eh, skutečné hlasování o návrhu eh, stanoviska Roberta a Zíleho, vytváření rámce pro posuzování přímých eh, zahraničních investic do Evropské unie, pozměňovací návrh 81, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, kompromis A, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. Kompromis B. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Eh, přijato. Kompromis C. Kdo je pro, kdo je proti? Eh, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato a pozměňovací návrh 97 a 1 a 177. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 98. Kdo je pro? Kdo je proti? všichni pro, a, takže přijato. 99 a, e, souladu a bude proti. Ověříme 99, kde je pro. Končím hlasování. to, kde je pro, Kde je proti. Ověříme. Hm. Končím hlasování. Zamítnuto. 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 102. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kdo je pro? 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 118 a eh, s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. Kompromis E, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 126, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 127, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 128, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 129, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 19, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Kdo je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 131, kdo je pro, kdo je proti. Hmm, ověříme, za hlasování. 132, ano, 131 říká, 131 opravuje se pan eh, předseda. Končím hlasování. Přijato 132, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? 133. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? 134. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto 135. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 136. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 137. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto 138. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Ověříme 138. Končím hlasování. to? Tak jdeme přímo na 141. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 143. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 143. Končím hlasování. Zamítnuto. 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se... Ověříme 145. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 146. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 150. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. E, zamítnuto. Kompromis F, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací nám 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, kdo je pro, 23. Přijato. Kompromis G. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 130, 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 No, uvěříme. Tady si nejsem úplně jistý, nevidím ruce. Eh, končím hlasování. Eh, Zamítnuto. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 167. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Kompromisní, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že přijato, ale uvěříme to. Zahajuji hlasování. Končí hlasování. Přijato. Kompromis je, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 172 kdo je, a další unblock, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, Zamítnuto. 173 170, a 79. Kdo je pro? Kdo je proti? uvěřím, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže přecházím do 176. Kde je pro?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 Končím hlasování. Zamítnuto 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Končím 39. EPP a SAD pro. Takže je přijato. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto 41, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 42, a kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, přijato eh, 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zamítnuto 2, kdo je pro, proti, zamítnuto 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 3, ověříme. Zahajuji hlasování o 47. Končím hlasování. Zamítnuto Tři, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a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 54, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel a přijato 55, kdo je pro, kdo je proti, přijato 56, kdo je pro, kdo je proti, přijato 57, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 58, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 59, 50, Přijato 60, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 61, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 6. Kdo je pro, kdo je proti? Uvěříme. Šestku za hlasování. Končím hlasování. Přijato. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 8, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Přijato 63, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 65, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 68, kde je pro, kde je proti. Ověříme. Zahajuji 66. Končím hlasování. Přijato 68, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 9, kdo je pro, kde? Ne, tak to nebylo přijato. Kompromis B byl přijat, tak. Tak 69, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 70, eh, kdo je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Odpadá 71. Kde je pro, kde je proti. Myslím, že zamítnuto, ale uvidíme 71. Zamítnuto. 72. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto 10. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 73. Kdo je pro, kdo je proti? Z, ověříme za hlasování. Končím hlasování. Přijato.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 přijato. Prostě eh, hlasujeme o takto upraveném textu po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 38 pro, 8 proti, 4 eh, se zdrželi a blahopřeji eh, paní, panu zpravodaji. Příští zasedání 9. dubna ve 3 odpoledne. a tímto končím zasedání. Přeji vám veselé velikonoce.